Good morning, uh, good morning, colleagues. Uh... Dobré ráno, dobré ráno, kolegové. Já bych opravdu rád poděkoval těm, kteří přišli včas. Ono to opravdu všem pomáhá, když jsou lidé disciplovaní a přichází včas. To znamená, že já opravdu ještě jednou děkuji těm, kteří se dostaví včas. Takže chci říci, že dánština, maltéština, slovenština a, a ština nebudou tlumočeny. A mám tady ještě některá doporučení, která jsem neřekl včera. A jde o to, že vlastně na základě písemného postupu koordinátoři navrhují a také na základě tedy té prezentace o boji s praním špinavých peněz se rozhodlo tedy, tedy že vyhlásíme tedy podporu tomuto návrhu. Takže to je ještě to, co jsem neřekl včera v rámci tedy bodu sdělení předsedy. Takže tady chci, abychom vyjádřili tomuto návrhu podporu. Rozhodli se tak eh, koordinátoři a výbor, výbor tedy to podpoří na základě jednacího řádu. A tím se dostáváme k bodu 7 našeho pořadu jednání. Vítám tedy naše čtyři kolegy. My jsme tu už měli vlastně delegaci, která se 19. až 22. září vypravila do Libanonu. Zprávu z této mise jste všichni obdrželi elektronicky. A chci říci, že šlo o delegaci. Jejíž práce je naprosto v souladu s těmi stěženími body naší práce, to znamená azyl, migrace, integrace a samozřejmě jde tedy hlavně o ty výzvy, kterým čelí třetí státy a jde o to, jakým způsobem jim Evropská unie v v boji s touto výzvou může pomoci. To znamená, že máme tady samozřejmě nový rámec pro partnerství v rámci Evropské agendy o imigraci. Máme tady také návrh návrh stanoviska Marie Kristin Veržiat, která, která se tedy týká právě otázky uprchlíků a velkých migračních toků a Evropské unie a její role, která, kterou v tom musí hrát. Máme tady také další eh, zprávu pana eh, Marna Björka, který, která se týká právě znovu usidlování, ale určitě se tedy tomu tématu budeme ještě eh, věnovat. Jde o to hlavně, abychom se uměli vypořádávat právě s těmi urgentními situacemi, s těmi opravdu krizovými situacemi, kterým čelí právě hlavně malé státy, které nejsou na to dostatečně vybavené. Jde tedy o to, nebo šlo nám o to, abychom se podívali na to, jak to funguje v praxi, jaké jsou hlavní dopady těchto krizových situací na eh, místa, ve kterých k ním eh, dochází. A eh, i díky tomu tedy jsme byli velmi rádi, že tu zprávu jsme obdrželi a koukám se tedy také na naše kolegy, kteří... Já nevím, Franku, chceš k tomu něco říci možná? anebo klidně můžeme pokračovat dál. Nevím, možná jako stěžení body jsem chtěl já sám zmínit, že ta zpráva, kterou jsme obdrželi, je opravdu velmi obšírná, velmi konkrétní. Jsme velmi rádi tedy, že se ta mise odehrála. Myslím si, že šlo o velmi náročnou i časově intenzivní misi, v rámci níž se tedy naši kolegové setkali právě s těmi uprchlíky, kteří budou v podstatě přesídleni do jiných států, včetně tedy Norska. A pro nás bylo opravdu neuvěřitelné podívat se hlavně i na, tu, na ten rozsah, na to množství lidí, kteří této složité situaci čelí. I pro mě eh, jako eh, občana vlastně mého státu bylo opravdu zcela zásadní podívat se na to, v jakých podmínkách ti lidé žijí. Viděli jsme opravdu to velké množství syrských eh, uprchlíků a ale také uprchlíky z jiných států. Tady si myslím, že těmi klíčovými body, pokud chceme být k sobě upřímní, šlo o to v podstatě podívat se na ty hlavní rozdíly, nebo v podstatě jsme chtěli vědět, jaký je rozdíl mezi těmi relativními čísly, o kterých se tady hovoří, a na ta reálná čísla těch uprchlíků, kteří neustále eh, jsou v pohybu. To znamená srovnat ty údaje, které k nám přichází z různých států s tou reálnou situací, s těmi opravdu masovými proudy uprchlíků, kteří jsou neustále v pohybu. A co se týče té praktické stránky i v souvislosti s naší legislativou a s naší prací, protože tady se díváme tady na otázku znovu usidlování, přesidlování eh, uprchlíků, to znamená velmi, velmi složitý a komplexní kontext. A i v souvislosti s tím jsme si v podstatě uvědomili, jak, jak málo praktické pomoci jsme schopni nabídnout. Tudíž to byla opravdu velmi, řekněme, nápomocná mise. V rámci ní jsme si uvědomili, že potřebujeme opravdu koherentní, efektivní politiku znovu usidlování, přisidlování a vůbec eh, alokace uprchlíků. A samozřejmě potřebujeme také lepší a silnější partnerství s neziskovými organizacemi, s OSN a s dalšími organizacemi, kteří uprchlíkům eh, pomáhají. To znamená, že pro delegaci tato návštěva byla v každém případě velmi nápomocná eh, a jak jsem říkal, i časově velmi náročná. Neměl, eh, my se neměla vůbec žádné přestávky. I členové rozpočtového výboru nás doprovázeli. Myslím si, že to opravdu celkově bylo velmi, velmi užitečné. I tedy členové výboru pro rozpočtovou kontrolu, jak, jak jsem již naznačil, tam eh, byli. A celé se to odehrálo vlastně i s jaksi s tím cílem podívat se na to, do jaké míry ta pomoc, kterou Evropská unie nabízí a eh, v podstatě v tuto chvíli poskytuje, odpovídá té reálné situaci. To znamená, že jsme byli také velmi rádi, že jsme se mohli vyslechnout členy libanonského parlamentu a jejich názor na celou eh, situaci, ale v každém případě si myslím tedy, že celá ta mise byla opravdu velmi nápomocná, užitečná, jak jsem již říkal. Uvědomili jsme si, do jaké míry vlastně ta námi poskytovaná pomoc má dopady na reálnou situaci. Samozřejmě Eh, i pro nás bylo neuvěřitelné podívat se vlastně na to, jak to vypadá v reálu, jak neuvěřitelné množství uprchlíků do eh, této země přichází a v tuto chvíli bych předal slovo Frankovi. Takže Franko, prosím. Děkuji, Klode ten eh, úvod, který si přednesl, samozřejmě odpovídá eh, těm obecným pocitům delegace. Pro mě to nebylo poprvé, co jsem v podstatě byl v Libanonu, abych se podíval na situaci uprchlíků eh, v této zemi. Já jsem tam byl už před několika lety, ale to ještě vlastně syrští občané byli v jiné situaci, proč Syrie ještě jako suverénní stát existovala a fungovala. Samozřejmě, že tady je třeba také si uvědomit, že v Libanonu je také velké množství palestinských uprchlíků, co se týče jejich množství, tak to je dost eh, nejasné. Co se týče uprchlíků ze Sýrie, v tuto chvíli oficiálně registrovaných je 1,1 milionů ale my samozřejmě víme, že ta hranice mezi Syrií a Libanonem je velmi průchozí, v podstatě není dobře uzavřena. E, to znamená, že je velmi těžké vlastně, nebo neexistují dostatečné kapacity na to, aby se ta hranice uzavřela. Co se týče množství uprchlíků, kteří přichází do Sýrie, anebo se do Sýrie uchylují, e, tak e, to je velmi jaksi těž, těžko monitorovatelné množství že tady hovoříme také o, území Palestiny a vůbec o tom území, které eh, se nachází podél eh, syrsko-libanonské eh, hranice. Já si myslím, že je třeba si uvědomit i tady tyto zeměpisné charakteristiky, což je v podstatě vše, co v podstatě vyvíjí další velký eh, nátlak na eh, další služby, jako vzdělávací systém, eh, poskytovatele vody, poskytovatele základní veřejných služeb. Chci ještě zmínit jednu složitost, prostřednictvím ní se to celé vlastně komplikuje. Libanon stále v podstatě trošičku eh, bojuje s eh, novým vytvořením či s novým zák- institucionálním základem. V tuto chvíli už eh, v Libanonu existuje pevná eh, politická koalice, díky níž došlo také ke jmenování eh, premiéra, což vlastně všechno napomáhá trošičku jak si tomu, to, k té vyšší stabilizaci z tohoto státu. Ale samozřejmě víme, že tady musí v podstatě fungovat ty kvóty, které jsou v souladu s náboženským vyznáním a s dalšími osobnostními charakteristikami jejich eh, občanů, takže je to celé opravdu dost složité. Je třeba si uvědomit, že s výjimkou eh, Sýrie eh, tady máme jenom jednu další přístupnou zemi a tou zemí je Kypr a je 100 kilometrů vzdálen, 100 kilometrů po moři od Sýrie. Ale je třeba si to uvědomit. To znamená, že mnoho syrských křesťanů v podstatě, i když se v tuto chvíli ještě nachází na území Sýrie, tak si v podstatě takzvaně sedí na kufrech ve chvíli, kdyby mělo dojít k ještě nějakému dalšímu zhoršení situace, tak jsou samozřejmě připraveni odejít. Ale E, jaká je tady další zcela zásadní věc. Musíme si stanovit, jakým způsobem chceme s touto zemí i nadále spolupracovat. Co oni od nás e, očekávají? Samozřejmě očekávají od nás hodně e, peněz, což je jasné, nicméně velmi těžko můžeme v podstatě my poskytnout další finanční prostředky, protože Libanon ještě neodsouhlasil ty původní plá, plány a ještě se neodsouhlasil ani svůj vlastní rozpočet. To znamená, že ta rozpočtová pomoc, kterou my bychom jaksi byli schopni ještě poskytnout, v podstatě by byla velmi těžko poskytu, poskytnutelná. Ale kromě tedy té rozpočtové pomoci, my by bylo dobré, kdyby se nám podařilo Libanoncům pomoci tím, že bychom opravdu přijali daleko vyšší množství uprchlíků, než eh, jsme doposavat eh, přijímali, eh, protože tady hovoříme opravdu o individuálních případech, nebo doposavat jsme spíše pomáhali individuálně, to znamená, že jsme spojovali rodiny, ať už to bylo ve Francii či v jiných státech, ale tady hovoříme opravdu o mnoha tisících ale eh, tady nějaké navýšení přijímání uprchlíků právě z Libanonu vůbec ještě není součástí eh, evropské agendy. A já jsem jedním z těch, kteří, a tím se dostávám eh, k závěru, já si nemyslím, že Turecko představuje nějaké zásadní riziko, co se týče uprchlíků. A to nejenom proto, že si myslím, že pan prezident Erdogan potřebuje uprchlík, potřebuje dostatečné množství sunnických uprchlíků. To znamená, já si myslím, že z jeho strany opravdu opravdu to riziko eh, nehrozí a myslím si, že to bychom si měli všichni uvědomit. Nicméně eh, to, co se děje v Libanonu, může mít opravdu zcela zásadní dopady na dění u nás, pokud by tedy mělo dojít k nějakému zhoršení. A myslím si, že eh, ve chvíli, kdy se tedy instituce v Libanonu ustálí, stabilizují, což je otázka několika týdnů, tak si myslím, že bychom měli opravdu navázat daleko užší, intenzivnější spolupráce s Libanonem, tak, abychom byli schopni minimálně jim vyslat nějaký tedy signál v tom smyslu, že jsme připraveni, připraveni jim ještě nějakým způsobem způsobem dodatečně eh, pomoci. A pokud bychom vycházeli z předpokladu, že syrská válka opravdu v nejbližší budoucnosti neskončí, tak je třeba si uvědomit, že Libanon samozřejmě ví, že prostě ta situace bude za nějakou dobu neudržitelná a pokud bude chtít i nadále existovat jako suverénní stát, protože ta situace je opravdu velmi, velmi nestabilní, velmi často se měnící, tak prostě budou od nás potřebovat pomoc v každém případě. Děkuji mnohokrát, Franku. Je velice obtížné nějak zhrnout situaci v tak napjaté zemi, která že je pod tlakem a ty jsi to udělal mimořádně dobře. A myslím si, že je to i emocionálně velice těžké, když tam jste a e, vidíte, že ty lidi jsou vlastně pod trojím tlakem. Syrská imigrace už byla masivní Mm, palestinští uprchlíci a potom zdvojení počtu obyvatel a potom jdete do parlamentu a vidíte eh, situaci zase tam. Eh, máme tady mimořádnou úroveň pomoci Evropské unie a to bychom tedy mimochodem měli opravdu uznat. Eh, mi eh, chcete něco říct, protože tam byly také členové delegace z rozpočtu, eh, z, kontrol, z výboru kon, rozpočtového. Já jsem chtěl dodat jenom následující. V posledních třech měsíců jsem byl v šesti zemích. Na Maltě, v Itálii, na Sicílii zejména. Byl jsem v Libanonu, v Jordánsku a v Turecku a v Azerbajdžánu. A e, rád bych srovnal těchto šest zemí. A chci říci, že mnoho z nás kritizuje Turecko za mnohé věci, ale rád bych řekl, že jsem nikdy, nikdy neviděl tak výborně sorganizovanou podporu uprchlíkům, jak jsem to viděl v Turecku. chci-li srovnat tyto země jako Liban, Libanon, Jordánsko a Turecko, Libanon je nejhorší země, nejstrašnější, tam jsou problémy s vládou, není tam stabilní situace, eh, je tam celá řada problémů eh, s možností teroristických útoků, je tam celá řada, celá řada skupin palestinských uprchlíků z Fatahu a tak dále, čili mnoho problémů. V Jordánsku Tady domnívám se, že je to lépe organizované, protože tady byl, my jsme tam viděli obrovský uprchlický tábor a mm, post, posílají se tam peníze, ti lidé jsou chudí, nemají vůbec nic, a nemají elektřinu, ale stále žijí. A, a Eh, jenom 9% lidí žije v uprchlických táborech, zatímco eh, většina uprchlíků žije v domech a ve společenstvích a velice dobře vědí, jakým způsobem zorganizovat humanitární pomoc. Spolupracují s nevládními organizacemi. Obecně my máme problém s demokracií v Turecku, ale nikdo z nás nechce kritizovat Turecko za jejich humanitární pomoc. A je velice důležité toto rozlišovat a uvědomovat si ten rozdíl. Podle mého názoru, co se týče Libanonu, já jsem byl hrdý, že jsem mohl být součástí delegace spolu s vámi během těchto dvou dnů. Libanon to je specifický příběh. Když se podíváte na posledních 60 let, na historii této země, Vidíte, že mají mnoho sociálních problémů. Je to malá země s obrovským počtem uprchlíků. Ale stále ještě dělají výbornou práci. A rád bych řekl, že my musíme podpořit Libanon, Jordánsko i Turecko. To je nesmírně důležité pro stabilitu v těch zemích, nejenom abychom dávali peníze na uprchlíky, protože tím zároveň pomáháme stabilizovat tyto země v boji proti terorismu a proti radikalizaci. Protože když jsme hovořili s lidmi, Eh, z vlády a nebo z eh, ambasády Evropské unie, tak nám říkali, že je mnoho problémů s radikalizací lidí, kteří jsou nesmírně chudí a kteří se chtějí vrátit zpátky do Sýrie a bojovat pro ISIS. A to je stále velký problém. Já bych eh, rád ukončil své poznámky tím, eh, že ještě jednou zopakuji, jsem hrdý na to, že Evropská unie tolik pomáhá těmto zemím. Pakliže někdo kritizuje Evropskou unii, rád bych ho poslal do těchto uprchlických táborů, aby viděl realitu ehm, a viděli, kdo je velkým podporovatelem, donátorem eh, pro zlepšení situace v těchto táborech. Není to nikdo jiný než Evropská unie a její členské státy. To bylo jasné. A eh, tu diskusi, kterou jsme vedli také v parlamentu v Libanonu, tam se ukázalo, že skutečně pomoc ze strany Evropské unie je nejvyšší. Obtížné záležitosti byly v rámci interakcí na určité úrovni kontextu, co se týče hlavně přesídlování a znovu osídlování. To je vždy zarážející, když vidíme, jak tyto země eh, jsou transformovány obyvatelstvem, to je takřka nepředstavitelné. O to jde. Ale musím také konstatovat, že jsem byl ohromen a to mě vždycky eh, milé překvapí v tomto výboru, že členové našeho výboru mají odpovídající znalosti, eh, moudrost a eh, stále ještě se hovoří o přesídlování, bude se připravovat legislativa a já jsem mezi členy delegace i sekretariát jsem viděl, že to bylo velice jasné, eh, že delegace chce získat nové zkušenosti, aby na tomto tématu pracovala. Čili ta, spojená, ta společná delegace obou výborů byla velmi dobrá a velice to pomohlo. Protože nám sice na jedné straně to ukázalo, co už jsme věděli, ale daleko to bylo intenzivnější. To, co řekl Frank, věci se pohnuli od té doby, co se změnila situace v Turecku rovněž. Takže každopádně ještě jednou mnohokrát děkuji za zprávu a mm, pošleme tuto zprávu příslušnému zpravodaji. Je to paní Verža tedy která eh, zpracovává zprávu o přesídlování, což bylo také centrem našich diskusí během naší návštěvy. Kolegové, děkuji vám mnohokrát a nyní se dostáváme, tady se zeptám, zda jsme připraveni, ano, takže se pustíme do dalšího bodu naší diskuze a to je, jsou slyšení evropské mládeže, eh, kdy jsme to vlastně měli zahájit, ptá se pan předseda. Kolegové, budu upřímný, mladí lidé to jsou, ale členové, kterých se to týká, tu nejsou. Takže eh, musíme prostě k tomu přistupovat čestně, upřímně. Chtějí-li Ano, máme tady, výborně, máme tady jediného člena takže poprosím mladé lidi a na koho ještě musíme čekat? Ptá se pan předseda. We're actually waiting for five. No, vlastně čekáme na pět členů, kteří by zde mělo být. Mohl by nám sekretariát pomoci či asistenti a zavolat eh, členy příslušné, protože by bylo velice důležité, aby se dostavili. Oh dear. Kolegové, já bych nerad nechal někoho, jak si vyset ve vzduchu. Pojďme si udělat přestávku, prosím pěkně, na pět minut a nebudeme doufat, že kolegové se dostaví na slyšení. Yes. We'll stick to that, Thomas, yeah. You are, you are happily dismissed. You can come back later.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 Um, Rád bych požádal pana Kolia a pana Lopeze, zda bychom mohli začít. Vaši kolegové tu nejsou. No, když je tady Frank, tak už se může stát cokoliv. Pravděpodobně mladí lidé nevěří, oč, nevědí, o čem hovořím, ale to není tak důležité. Dobrý den. Eh, děkuji kolegové za to, že jste přišli a doufejme, že ostatní ještě dorazí. Musíme ale začít kvůli našemu nabitému programu. Já mm, velice srdečně vítám mladé lidi sedící vzadu, ale také ty, kteří sedí vepředu. Je to vlastně pokračování slyšení Eh, znamenající výměnu názorů mezi účastí, mezi mladými lidmi, kteří se účastnili v květnu eh, eh, mládež, akce setkání mládeže ve Štrasburku. A Možná, že budete vědět, že tato akce pro mládež se konala po druhé v květnu, kde bylo více než 750 mladých lidí a diskutovali o lepší Evropě 7500 lidí se účastnilo a hovořili o svých myšlenkách, jak budovat lepší Evropu. Děkuji mnohokrát za skoordinování a pokračování této akce v rámci slyšení. Dnes tedy bychom chtěli navázat na toto úspěšnou událost, Eh, protože mladí lidé v říjnu a v listopadu eh, předstupují přes deset relevantních výborů, kde představují své ideje, eh, protože chceme, aby mladí lidé měli také vliv na pozitivní změny v práci Evropské unie. Cílem není jenom vyslechnout si nebo obdržet nějaké ideje, ale také, aby členové parlamentu, v tomto případě členové výboru Libe, mohli na tyto ideje zareagovat. Eh, velice nás těší, že mezi námi eh, tři eh, mladé lidi, kteří nám budou poskytovat myšlenky, tomu se říká idea givers, ti, co dávají myšlenky a členové parlamentu jsou teď v situaci těch, kteří je přijímají a idea catchers. A nejprve si vyslechneme ideje těchto mladých lidí a členové parlamentu na ně spontánně zareagují. Eh, budeme hovořit o záležitostech týkající se kompetencí výboru LIBE, což jsou za důležité záležitosti a vím, že mladí lidé o nich velice intenzivně přemýšlejí a pro nás jsou to velmi významná témata v našem výboru. Prvním tématem je antiradikalizace, druhé téma je budoucnost evropské asilové politiky a její regulace a třetí společný evropský systém pro takzvanou legální migraci takže členové a mladí lidé eh, mohou sledovat eh, na no sociálních médiích všechny tyto akce eh, a musí si zadat křížek EYE 2016. E takže teď Okamžitě představím eh, mladé lidi, kteří budou poskytovat myšlenky na této platformě a začneme představením Nuh Mašalách, narozen v Alepu v Sýrii. Eh, a je to platforma, která dává šanci mnoha syrským studentům, aby získali vzdělávání zejména v Portugalsku Druhým členem platformy je Kira Kvetche z Hamburgu, Německa v roce 2014. Byla členkou delegance na mezinárodní zasedání eh, Evropského eh, parlamentu pro mladé, poté co se účastnila regionální a národní eh, výběrové konference a později byla členkou Mezinárodního mládežnického fóra v Arménii. V roce 2015 začala studovat právo na univerzitě Humboldtově v Berlínu. A pak tady máme Anu Čuču, eh, je studentkou ve třetím ročníku, studuje politické vědy v Chorvatsku, je aktivní dobrovolnici a aktivistkou mnoha organizací eh, jako eh, Eh, také se zaobírá eh, otázkami migrace a občanst, občanství. Eh, pracovala jako dobrovolnice v uprchlických táborech na balkánské trase a pracuje, spolupracuje a pomáhá také těm žadatelům o azyl. Začneme tedy s prvním tématem a to je antiradikalizace. Je to složité téma. Eh, začneme nejprve tím, že dám slovo Kyrie eh, Kötche, která bude mít dvě minuty na prezentaci eh, svých myšlenek, svých nápadů a potom přijde další myšlenka na dvě minuty a potom pan Lomes bude reagovat. Takže Kiro, prosím dvě minuty na vaše ideje. Já jsem chtěla já bych doporučila, abyste vytvořili sílu, která bude nějakým způsobem moci kontrahovat těm eh, radikalistickým tendencím. Myslím si, že s pomocí Evropské unie by se nám mohlo podařit lépe efektivněji bojovat s kyberzločinem. Myslím si, že tady tuto kybersílu potřebujeme eh, v rámci nějakého institucionálního rámce. Musí jít o instituci, která bude schopná zabírat webové stránky, které se snaží eh, radikalizovat lidi. Musíme samozřejmě změnit i zákon eh, pomocí a prostřednictvím něhož bude také možné vysledovat různé adresy IP, které k této radikalizaci přispívají a musí existovat také způsoby, jak eh, poskytovateli těchto radikalizujících služeb potrestat. Potřebujeme spolupráci s Evropskou unii tak, abychom byli schopni lépe tedy vysledovat tuto radikální propagandu a také, abychom byli schopni ji trestat. To znamená, musíme být také schopni potrestat ty, kteří nebudou ochotni vymazat eh, tyto radikální myšlenky. Potřebujeme také zvětšit a zvýšit povědomí o tomto nebezpečí. Musíme tedy také lépe hovořit a navyšovat osvětu o tom, jakým způsobem tyto radikální skupiny eh, pracují. Samozřejmě ve chvíli, kdy budete vymazávat obsah, tak to může také eh, vést k tomu, že lidé se postaví proti eh, vládě. Nicméně si myslím, že celková ten výsledek té rovnice bude pozitivní, to znamená, že ta radikalizace bude méně úspěšná. Děkuji, děkuji, to bylo opravdu výborné. Vy jste tak skvěle dodržela řečnickou dobu, že bych vám hned nabídl, abyste se stala poslankyní tohoto parlamentu. To bylo opravdu famozní. Děkuji vám moc krát, eh, Kiro. Dále bude hovořit eh, Anna a přijde s tou svojí druhou myšlenkou. Děkuji. Abychom vůbec zabránili tomu, že se lidé budou eh, cítit eh, segregovaní, si myslím, že je velmi důležité, aby migranti a uprchlíci byli součástí občanské společnosti. Já sama mám eh, velkou zkušenost s dobrovolnou prací s uprchlíky a proto vím, jak zcela zásadní je to, abychom jim poskytli tu možnost, že se budou cítit součástí té nové společnosti, že budou mít pocit, že jsou opravdu její integrovanou částí. Je důležité si uvědomit, že integrování nebo in, integrovanost nejde pouze jedním eh, směrem, protože my se musíme snažit tyto lidi angažovat. My se musíme snažit udělat všechno pro to, aby se i oni účastnili těch eh, občanských aktivit, aby byli opravdovou součástí občanské společnosti, aby bylo součástí odboru a dalších organizací. Já mám zkušenost s organizací, která pracuje na místní úrovni s migranty a s uprchlíky. Trace of Home se jmenuje tato eh, organizace. A tato organizace se snaží pomocí svých eh, aktivit, to znamená například vaří, eh, vydělat peníze, díky nímž by také mohla pomáhat i nadále úprchlíkům. E, potřebujeme také více prostředků z Evropského sociálního fondu a musíme udělat všechno pro to, aby uprchlíci a migranti se stali kandidáty e, do voleb na místní a regionální úrovni. To si myslím, že by bylo důkazem opravdu fungující integrace a to pro všechny. Pro ně stejně jako pro Evropskou unii. Děkuji, ano a teď by na to chtěl e, reagovat pan López Aguilar. Prosím. Děkuji, pane předsedo, děkuji eh, také Aně. Ano, eh, chcete, abych reagoval. Opravdu, opravdu vám eh, tleskám, bylo to skvělé, co jste říkala. Já jsem tady proto, abych podpořil to, co říkáte, protože to, co jste řekli, je také velmi v souladu s tím, co se píše v našich dokumentech. To znamená, že my si uvědomujeme, jak velká ta výzva radikalizace je. A o čem tady hovoříme? Tady hovoříme o banalizaci zla a násilí a proto musíme udělat všechno pro to, abychom tomu zabránili. Potřebujeme také změnit zákony proto, abychom opravdu byli schopni se postavit této radikalizaci, která je součástí našeho každodenního života. To není něco, co bychom byli bývali importovali ze zahraničí. Je to něco, co vzniklo tady, opravdu mezi námi uprostřed eh, nás v našem nitru. Možná, že to vychází z, toho, z těch eh, nedostatků evropského sociálního modelu eh, který byl tak eh, eh, napadá nebo v podstatě se tak zhoršil i kvůli nerovnostem, které v naší společnosti existují. A proto, abychom byli schopni se to postavit této výzvě, potřebujeme samozřejmě lepší legislativní rámec a potřebujeme také rozhodnost a potřebujeme také vůli a sílu a energii a sílu vůle pro, te, pro to, abychom byli schopni se postavit těm velkým obrům eh, v té celé síti. Vy jste zmínili Facebook, vy jste eh, zmínili YouTube. Ano, tam dochází k opravdu k velmi vysoké míře banalizace eh, násilí a je to velmi přitažlivé právě pro ty, kteří se chtějí těchto radikálních proudů účastnit. Takže takže to je rozhodně věc, které se postavit musíme. A právě proto je třeba si také uvědomit, jaké právní důsledky tento boj bude mít proti, jak si tomuto, eh, proti této násilné propagandě, proti těmto nenávistným eh, myšlenkám, eh, k, k jejich rozšiřování dochází. A já jsem opravdu velmi šťastný, že mladí lidé, které tady zastupujete, se tak angažují a jsou tak rozhodní a chtějí opravdu uh, Eh, nějakým způsobem jednat a že jste také přišli za námi, abyste nás upozornili na to, jak důležitý je pro vás boj s nenávistí a s nenávistnými politikami a praktikami. Děkuji a ještě eh, paní Eva Žole, prosím, dvě minuty. Good morning. Krásné dobré ráno všem, zejména vám, Kiro. A ano, já eh, jsem velice dojatá vaší angažovaností a vaším přáním zlepšit boj proti rozšiřování radikalizace na internetu a usnadnit integraci migrantů. Máte naprostou pravdu. Musíme bojovat eh, proti propagandě na internetu a my eh, pracujeme na směrnici, o které se bude hlasovat během několika dnů eh, kde eh, se právě pojednává toto téma. Ale také potřebujeme, a to jistě pochopíte, potřebujeme silné bezpečnostní doložky, protože chcete-li vymazat obsah propagandistických stránek, musíte být také, musíte zajistit, že to nevymítí opoziční myšlenky a neohrozí to svobodu slova. To znamená, musíme se také zasazovat o možnost zachovat eh, svobodu názoru a svobodu projevu. Musíme najít tu správnou cestu, ale zároveň zohlednit tu ochranu. To je velmi důležité. Máme možnost máme možnost eh, eventuálně obrátit se na soud, když by něco neprobíhalo korektně. Eh, také musíme eh, si uvědomit, že tady máme ne přímé provokace. To je také obsaženo v té připravované směrnici. Musíme být velice opatrní v tomto tématu, abychom nevystavili lidi jako například lidi poskytující software nebo překládání pro kriminalizaci. Ale na tom pracujeme a e, skutečně maximálně se snažíme bojovat proti internetové propagandě v oblasti radikalizace. K Aně. Aně jsem chtěla říci, že Integrace uprchlíků je velmi významná záležitost. Také na tom pracujeme. Myslím si, že nejdůležitější je, aby měli přístup k práci. Protože dnes to je ten největší problém, protože oni musí velice dlouho čekat, než eh, mají, než dostanou přístup k trhu práce. To je, myslím, jedna z nejdůležitějších cest, jak být integrován, ale váš nápad, aby byli integrováni eh, v lokálních třeba radnicích a společnostech je velmi důležité. Děkuji vám za to. Děkuji mnohokrát a teď požádám obě děvčata, aby zareagovala na poznámky poslanců. Začneme s Kirou. Eh, nejprve vám samozřejmě chci poděkovat za to, že jste si mě vyslechli. Eh, velice si vážím toho, že s námi sdílíte eh, tuto výměnu názora, že chápete také ten konflikt mezi svobodou projevu a nutností zastavit propagandu, protože dnes je velice obtížné rozlišovat mezi nebezpečným obsahem a obsahem, který jenom vyjadřuje určité stanovisko. A proto je velice obtížné eh, také začít zakazovat lidem říkat to, co si myslí, ale je třeba najít to rozlišování, Mm, eh, prostě zamezit té násilné propagandě s násilným obsahem. A vidím, že i vy se tady snažíte najít kompromis v této oblasti a za to vám děkuji. Já vám také děkuji za vaše připomínky. Souhlasím s tím, co jste řekli, že radikalizace není něco, co importujeme. To je něco, co se děje uvnitř naší společnosti. A máme tady velké obrovskou zátěž, která ve společnosti vzniká. A chci vám poděkovat za to, jak chápete význam a důležitost integrace a ráda bych vyzdvihla, že my všichni se musíme zasazovat o to, abychom pomáhali jak migrantům, tak uprchlíkům, aby se mohli integrovat, protože my jsme Evropská unie a my jsme ti, kteří by měli projevovat lidství. Děkuji ti mnohokrát. Ano, a teď se dostáváme k druhému tématu. A e, to je budoucí evropský mm, asilový systém či e, nařízení v oblasti e, asilu. A poprosím o slovo Nurma Chlána. Děkuji mnohokrát, děkuji za pozvání do parlamentu, děkuji, že tu mohu být a jsem velice rád, že tady vidím tváře, které už znám ze Štrasburku než začnu, máme málo času, vím, začnu, ale přece jenom jsem se chtěl zmínit o jedné věci tady. Já nemohu pokračovat v tom, abych se věnoval tématu, aniž bych, hovořil, aniž bych nehovořil o Alepu. Je to moje město. A reprezentuji tady Syřany. Je to město, jedno z nejstarších míst na zemi, které ztrácíme den po dni. A zatímco my tady hovoříme, tak tam prostě sta tisíce lidí na západě i východě Alepa trpí a nikdo nic nedělá. E, já se cítím úplně neužitečný. Já vím, že vy se snažíte dělat to nejlepší a nemůžete nic změnit, protože lidé, kteří jsou u moci, nemění nic. Jenom jsem vám chtěl říct, prosím pěkně, e, připomínejte lidem e, a myslete na ně, protože tito lidé mají jenom nás. Děkuji vám. Rád bych navrhl, že dublinský systém potřebuje nový systém asilový, aby byl efektivnější. Když se podíváme na velikost země, když určitá země eh, eh, dostane celou řadu žádostí o azyl, eh, které nebudou v souladu s přáním dotyčné země, je třeba Eh, podívat se na to, aby možnosti země byly zohledněny. Musíme také uvážit tedy jednak vůli zemí a jednak velikost té země. Nemůžeme nutit nějakou zemi, aby přijímala žádosti o azyl, když ta země tomu není otevřená. Ale je velmi důležité, pakliže země nějaká Evropské unie odmítne něco takového dělat, musí alespoň projevit svou solidaritu tím, že přispěje určitou částkou. Tento systém by měl eh, fungovat tak, že by to umožnilo pojednávat každou žádost o aplikaci, ale nemělo by to vyvázat členské státy z odpovědnosti. Největší zátěži jsou vystaveny země na jihu Evropy, které zároveň spatří k těm nejchudším zemím. A jsou zavaleny hledači o azyl. Krize generuje další krizi. Děkuji mnohokrát a myšlenka číslo čtyři. Kira, já bych vám ráda navrhla, jak lépe uh, zregulovat současnou situaci. Systém solidarity a pomoc, to je povinnost. A mohli bychom tady mít dvě možnosti, jak to uvést do praxe. Za prvé, poskytovat azyl žadatelům o azyl a proto je ochraňovat v jejich vlastních zemích. Za druhé, poskytovat finanční a humanitární pomoc zemím na externí hranici, jako je Řecko, Itálie a Malta Třetí možností je poskytnout finanční pomoc Vysoké komisařce OSN pro uprchlíky eh, v uprchlických táborech v zemích původu, jako je Turecko, Jordánsko, Libanon, aby se mohly vytvářet, aby se mohlo pomáhat zlepšovat situace v uprchlických táborech, aby se tam mohlo zajistit vzdělání pro děti a pomáhá také přímo zemím původům, aby se potíraly kořeny migrace, například umožňovat skutečně ohledně nabízení pracovních míst pro mladé lidi. To je velmi důležité proto, abychom vytvořili lidštější přístup k nakládání s uprchlíky a mělo by to také zlepšit spolupráci se zeměmi původu. Ale členský stát sám by se měl rozhodl, pro jakou formu pomoci se rozhodne mělo by to záležet také na HDP, protože se říká, že solidarita není výběr, není volba. Každá země se musí podílet, ale jedině, když bude vytvořen systém povinnosti účastnice musí na druhé straně poskytnout státu možnost zvolit si způsob pomoci, kterou chce pomoci, počínaje zemí původu až po zemi, v níž dotyčný žádá o azyl. Děkuji, Kiro. Paní Ana Gomeš, vy budete v podstatě pracovat za Silví Guillaume jako poslanec číslo 6. Takže první reakce na to, co právě řekl Nur a Kira. Takže Carlos Coelho, prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. V první řadě bych rád vyzdvihnul důležitost celé této iniciativy, protože je velmi důležité, aby mladí lidé měli daleko silnější hlas, protože my potřebujeme s nimi úzce spolupracovat. Děkuji Nurovi a Kyře za jejich skvělé myšlenky. E, já vím, že my už jsme měli tu možnost e, hovořit e, s Nurem před více jak stovkou mladých lidí. Bylo to minulý rok a naslouchat mu bylo opravdu velmi užitečné a já bych eh, vám eh, také rád poděkoval za to, co jste řekl o Alevu. Bylo to velmi emocionální a chci říci, že my sami sdílíme tyto emoce. Já souhlasím s tím, co jste oba dva řekli. Eh, myslím si, že Zástupce Evropské komise pan Juncker s vámi také souhlasí, protože v roce 2015 řekl, že tady v této Evropské unii chybí Evropa a chybí tedy tady také Unie v této Evropské unii. A vy jste hovořili o těch důsledcích a hovořili jste také o solidaritě. To znamená, že tady opravdu něco chybí. Buďme k sobě upřímní a hovořme jasně. Potřebujeme se podívat na evropský právní rámec a my na tom pracujeme. Potřebujeme opravdu fungující lepší azylový systém pro celou Evropu a potřebujeme také posílit Evropskou agenturu pro azyl. A jak vy jste říkali, nikdo by neměl být jaksi nad rámcem nebo mimo eh, tento společný eh, rámec. Všichni musí být jeho součástí. V tuto chvíli vypracováváme nařízení, v rámci něhož se snažíme podívat na to, jaké otázky v podstatě ještě eh, jsou nezodpovězené a jaký systém či jaké, eh, jaký postoj bychom eh, měli zaujímat k členským státům, kteří, které nepřijímají vůbec žádné uprchlíky. Ti by neměli poté se také, ne, neměli by se dělit o plody celé té společné práce. Ano, máte pravdu, že i přes ten mechanismus, který jsme vytvořili, těžko eh, se nám daří vlastně přesvědčit všechny členské státy, aby se podíleli na této společné iniciativě. Děkuji, Karlosi. A v tuto chvíli druhá reakce eh, poslanec čís, poslankyně 5. Cecil, máte slovo, prosím. Grazie. Euh, euh, děkuji, děkuji mnohokrát. Já děkuji za to, že Ok. E, dicevo, grazie a tutti i giovani per essere venuti qua. Děkuji, jak jsem říkala, děkuji všem, všem mladým lidem, že přišli sem na výbor mezi nás a představili nám své velice jasné představy o tom, jakým způsobem by bylo možné situaci řešit. Děkuji jim za jejich myšlenky. Myslím si, že nám to přispělo v našem pochopení Eh, vašich myšlenek a vztahů s námi. Já si myslím, že toto téma je velice důležité. Hovořili jste o solidaritě, ano. Solidarita je zásadní a solidarita není nic, co by bylo flexibilní, co by bylo možné ohýbat podle svých představ. Měli bychom se jasně zamítnout tuto představu flexibilní solidarity. Solidarita je naše právně zakotvená povinnost, která vyplývá z našich smluv. My potřebujeme globální reakce na veškeré problémy, které budou solidární. Nemůžeme se vyhýbat odpovědnosti, kterou máme. Musíme eh, uplatňovat článek 80. Solidarita je prostě část našich povinností, část naší eh, odpovědnosti. Děkuji mnohokrát. Děkuji, Cecil. A další reakce? Paní Ana Gomes, prosím, dvě minuty. Děkuji. Děkuji Nurovi i Kyře za, za jejich velmi, velmi adekvátní doporučení. Myslím si, že my se držíme stejné linie, to znamená, že se držíme těch se stejných principů při revizi Dublinského prohlášení. Ale samozřejmě tady tou hlavní otázkou je solidarita a sdílení. To je samozřejmě zcela stěžení. Nicméně jde tady také o to, jakým způsobem ty myšlenky provést eh, v reálu. Proto, aby docházelo k reálné implementaci, tak potřebujeme samozřejmě v první a poslední řadě posílit Evropskou agenturu pro azyl, tak, aby byla schopná jednat, aby mohla hrát silnější eh, roli a hlavně ve chvíli, kdy národní eh, úřady a instituce nemají dostatečné kapacity a toho jsme svědky v Řecku. Ten eh, systém v Řecku v tuto chvíli je opravdu velmi roztříštěný. Je to opravdová noční můra, když se to snažíte všechno rozpohybovat. Hlavně ve chvíli, kdy chcete zajistit, aby ten systém toho usídlování a přisídlování fungoval tak, jak se eh, na, o tom rozhodlo na evropské úrovni. To znamená, jde o to, abychom byli schopni zasáhnout právě v těch státech, kde národní úřady nemají dostatečné kapacity. A hlavně tam, kde ty azylové otázky hrají stěžení roli. A poté pan eh, kolega Kojo hovořil o těch možných eh, sankcích ve chvíli, kdy tady se státy nechtějí podílet na tom společném sdílení a společném řešení. Ale hovořilo se o tom, já si myslím, že tady bychom měli jít ještě trošičku dál. To znamená, ti, kteří nebudou ochotní přijímat uprchlíky, by měli platit extra peníze za to, že vlastně ostatní je přijímají za ně. A toto jsou eh, tedy eh, v podstatě sankce, které by měly být placeny ze těch strukturálních fondů, které by jinak byly eh, alokovány pro tyto jednotlivé země. Takže to si myslím, že by mohl být způsob, jakým nebo prostřednictvím něhož by si členské státy uvědomily, co to je opravdová solidarita. Je také celá zásadní, aby došlo k, k posílení v podstatě těch na úřadů, které na národní úrovni se zabývají azylovými otázkami. Nur jako uh, syrský občan v tuto chvíli také žije v Evropské unii a myslím si, že to, co říkal v souvislosti s Alepem, je zcela zásadní, abychom si uvědomili, že te, proudy lidí, kteří jsou, které jsou nuceny k nám přicházet, eh, se nezastavují a nemůžou se zastavit, protože k tomu krve prolití dochází eh, v Alepu i nadále. Nur v tuto chvíli žije v Portugalsku eh, v rámci programu, který náš bývalý prezident vytvořil pro pomoc právě syrských uprchlíků. A Nur opravdu E, musel udělat možné i nemožné proto, aby se mohl spojit se svojí matkou. Ta administrativní zátěž, ty administrativní překážky byly opravdu neuvěřitelné, ale to není možné, protože přece to spojování lidí, rodin je zcela zásadní právě pro integraci lidí, kteří u nás chtějí žít. A já si myslím, že všichni by si měli uvědomit, jak e, spojování Eh, rodin je zcela zásadní právě pro boj s radikalizací. Já jsem před eh, dvěma týdny eh, byla v uprchlických táborech v Řecku. Šlo tam hlavně o jezídy, na které já jsem se zaměřila. My děláme všechno proto, aby právě se tito lidé radikalizovali, protože jim neumožňujeme to, aby se spoj, jejich rodiny spojily. Děkuji. Takže Nure, Kiro, chcete na to zareagovat? Já bych velmi rád poděkoval panu Carlosovi. Pro mě to byla opravdu velká čest, že jsem se mohl účastnit té události, které jste, kterou jste zmiňoval. Protože samozřejmě ti tam mladí lidé jsou budoucností eh, Evropy, proto je zcela zásadní jim naslouchat. A já si o tom dublinském systému myslím eh, něco eh, podobného. Já si myslím, že to je systém, který možná fungoval v minulosti, ale v tuto chvíli, v této krizové situaci, v podstatě je třeba ho pozměnit tak, aby se přizpůsobil té současné reálné situaci. To znamená, já si, e, vy jste v podstatě zareagoval tak, jak jsem i já očekával. A co se týče toho, co řekla paní Ana Gomeš, tak e, já vám také děkuji za to, že e, s námi sdílíte vaše myšlenky a že s námi souhlasíte. Já s vámi také souhlasím. Já mám tu zkušenost s relokací a se spojením rodiny. Já, já v tuto chvíli v podstatě ještě pořád nemohu studovat. Já jsem v podstatě, já jsem v podstatě dva roky neustále myslel na to, jak se má moje matka a moje dcera. Ono to mělo opravdu zcela zásadní důsledek eh, a dopad na tom, jak eh, na můj každodenní život. Já prostě dokud jsem nebyl společně s matkou, se svojí, se svojí rodinou, tak jsem nemohl na nic jiného myslet. Já jsem si pamatuju, že když eh, jsem se konečně eh, dobral toho, že ke mně mohla přijít moje matka, tak mi všichni říkali, konečně vidíme, že se směješ. A já jsem velmi rád, že jste to vyzdvihla, že jste to zdůraznila a moc vám za to děkuji. Děkuji, děkuji vám také i za mě. A jsem opravdu velmi ráda, že s námi souhlasíte v tom smyslu, že solidarita v dnešní chvíli je rozhodně zcela zásadní, protože víme, že některé státy stále nepřijímají uprchlíky a nezdílí eh, zátěž eh, celé této výzvy. Já si myslím, že v tuto chvíli opravdu je třeba se podívat na to, jakým způsobem ten eh, systém pozměnit. Potřebujeme v každém případě také lepší azylová pravidla a nařízení. Myslím si, že, ono by, že by to opravdu eh, zabránilo té radikalizaci, protože pokud by uprchlíci nemuseli tolik bojovat s těmi administrativními překážkami, tak si myslím, že by neměli takové tendence se radikalizovat. Děkuji, Kiro. Se dostáváme k poslednímu tématu, to je společný eh, systém pro žadatele o azyl a bude nám představena ano idea číslo 5. E, moje myšlenka je, že evropský systém uzna, vzájemného uznávání kvalifikací a dovedností by měl být zaveden na evropské úrovni a měly by ho sdílet členské státy. Evropská unie by měla otevřít více legálních cest, aby se mohli lidé bezpečně do Evropy dostat a mohli být rozděleni v, Evro- v zemích Evropské unie, protože tady panují různá pravidla. Je třeba vytvořit jednotné výzum, aby to pomohlo lidem migrovat, aby nemuseli lidé migrovat, protože kdyby měli pracovní dokument, tak by mohli přijet. Máme tady velký problém, když členský stát se snaží umožnit lidem vstup na trh práce, ale jednou z překážek, jak dostat pracovní výzum, je mít tady to uznávání kvalifikace a dovedností, které dotyčný žadatel má. Čili bylo by třeba, aby výsledky evaluační eventuálně pomohly zlepšit vzdělávání a kvalifikaci eh, pro a přizpůsobit je potřebám specifickým jednotlivých zemí a vzdělávat ty lidi, kteří by na základě svých předchozích zkušeností mohli získat nové vzdělání další a přijít do Evropské unie. Členské státy by mohly zavést také jazykové programy v jejich institutech působících v zemi původu. Tyto jazykové kurzy by mohly být financovány členskými státy a mohly by být zásadním elementem pro získání pracovního víza. Absolventi tohoto jazykového kurzu a po uznání jejich kvalifikace už by nikdo nemělo jim bránit tomu, aby se stali součástí společnosti v Evropské unii, kterou považují za svůj domov a v konkrétním členském státě. Děkuji mnohokrát a teď eh, prosím idea číslo 6 já jsem rád, že Evropský eh, parlament se snaží pomoci mladým lidem a akceptovat jejich žádosti o azyl, aby mohli studovat v Evropské unii, ale měli titul legálního rezidenta. Eh, protože tito mladí lidé Eh, budou důležité. Jeden den, ne zítra, pozítří, válka skončí a země zničené budou potřebovat mladé kvalifikované lidi. Ale je to možné. Já jsem se dostal do Evropy, protože jsem dostal stipendium od jedné platformy portugalské, poskytující mě a dalším více než student, stovkám, stov, více než stovce studentů v Portugalsku umožňuje vzdělání je jasné, jak významné je vzdělání nejenom nyní, ale především až skončí válka. Jasné je, že vzdělávání je první věc, která nám pomůže eh, opět se odstartovat, která pomůže hospodářství a budoucím plánům. To je pro mě velice významné. To jsou důvody, proč se lidé snaží o legální migraci eh, kdy já jsem nemohl hovořit, kdybych nemohl zlepšit své současné eh, podmínky legální cestou, tak jak se to podařilo mně, asi bych přemýšlel o jiných možnostech. A proto si myslím, že by bylo dobré, aby Evropská unie eh, nalézala nové projekty, aby umožnila tuto legální migraci místo, aby se jí obávala. Je třeba vytvořit eh, hospodářské politické pobídky, motivovat mladé lidi, aby něco studovali a aby se rozhodli na, po bedlivé úvaze, do jaké země chtějí jít a potom, aby se vrátili do země svého původu. Ale samozřejmě je třeba najít, interes, najít interesované studenty. Nejlepší propojení je, spojit se s mladou generací v Evropě, aby tato zahrnula také mladé lidi přicházející z jiných zemí a abychom s tímto způsobem spolupracovali. Tento proces potřebuje velké úsilí, hodně času a vůli spolupracovat, ale jistě se dostaví potom pozitivní výsledky. Děkuji mnohokrát a teď zareagují tři poslanci, Frank Enkel, Eva Joly a Silvi Guillaume a začneme Frankem Engelem na dvě minuty, prosím. Děkuji ti, Claude uznávání kvalifikací a dovedností zůstává masivním problémem už v rámci Evropské unie jako takové mezi jednotlivými články, protože během všech těchto let se nám to nepodařilo ještě zjednotit. A Měli bychom mít také eh, podobný systém vzdělávání, když dostaneš diplom v Kodani a chcete se přestěhovat do Madridu, tak aby se řeklo, ano, OK, no, ona on něco má a může se tam vystěhovat, ale souhlasím, odstěhovat, promiňte, ale souhlasím s tím, že toto je klíčový prvek. Hm, také co se týče doplňování, ukončování vzdělávání, protože Začneme-li předpokladem, cokoliv máte, cokoliv si přinesete z e- Eritropie, Sýrie, odinut, ale tady vlastně to není nic platné, tak to nepomůže budeme muset modifikovat také naši politiku vůči uprchlíkům v tomto ohledu. Ale myslím si, že se nám nepodaří zařídit kvóty pro legální migraci do Evropské unie. Toto bude možné pouze v případě, že bychom měli jednotný systém kritérií. Čili logika jednotnou migrační politiku v rámci Evropské unie nebo alespoň v rámci šengenského prostoru, protože často se tady říká, že Schengen přestává existovat. Já doufám, že nepřestane existovat. A rád bych poznamenal, někteří už to slyšeli, ale já to zopakuji. Během diskusí v Evropském parlamentu před rokem při, či před rokem a půl, nevzpomínám si přesně, eh, díval jsem se na určitá čísla, zejména na čísla Evropanů mimo, čili občané Evropské unie mimo. Mimo Evropské unie je stejně tolik občanů Evropské unie jako uvnitř Evropské unie, což dokazuje, že my jsme byli kontinentem, z něhož se emigrovalo po dlouhou dobu byla emigrace, imigrace, nikde tady byla nějaká nocená logika, kdyby my jsme si mysleli, že my jsme prostě naprosto zapečetěni před ostatním světem. Ne, ne, naše máme celá území, která nazýváme novým světem, by nebyla obydlena, kdyby se tam Evropané nevystěhovávali. A to mě vede k závěru, který znamená, migrant nikdy není zločinec, jenom protože je migrant. Důvod, proč já mám rodinu v Rio de Janeiro, souvisí se skutečností, že ano, ano, ano, bylo období, kdy země byla tak chudá, že lidé emigrovali do, na druhou stranu Atlantiku. Na tom není nic špatného a nikdo se jim také... A neřekl jim, to je nelegální, nemáte víza a jděte do hotspotu. Jedna, možná, že to bude nutné taky, ale postoj, který máme k fenoménu migrace, musí být, že je to jeden ze, za, jedno ze zásadních práv základních člověka hledat místo pro život někde jinde, než kde se narodil. A děkuji vám. Děkuji ti, Franku. A teď máme poslance, teď máme Evu Žoli, která zareaguje. Děkuji, děkuji Aně i Norovi za eh, tento další pozitivní příspěvek. Já si myslím, že je výborný nápad pomáhat žadatelům o azyl a migrantům, umožňovat jim doplňovat, skompletovat si mm, eh, v Vzdělání, stejně tak, jak řekl Nur, až se vrátí do zemí svého původu, bude důležité, aby tady získávali znalosti a mohli pak pomáhat později ve své zemi. Musíme ale být opatrní, aby tady nedocházelo k určitému zmatení, co se týče migrantů a žadatelů o azyl. Eh, máme ten systém modrých karet pro usnadnění migrace vysoce vzdělaných lidí. Ale to je velmi nebezpečný nápad, eh, co se týče žádosti o azyl. Tady bychom neměli u, dávat nějaká privilegia vysoce kvalifikovaným Eh, žadatelům o azylu, protože každý žadatel o azyl si zaslouží stejnou míru bezpečnosti, čili tady je eh, nutné nesměšovat. Ale naprostou pravdu máte v tom, že nemáme dostatek legálních cest, aby se lidi mohli dostat do Evropy. A my jsme velmi intenzivně pracovali na tom, abychom vytvořili takové legální cesty, a také doporučujeme, aby žadatelé o azyl mohli hned začít pracovat. To jsme doporučili my, ale bohužel jsme nedostali většinu v parlamentu. Ehm, příslušné usnesení, o příslušném usnesení se hlasovalo v roce 2015. Děkuji vám za to, že sem přicházíte a připomínáte nám vaše povinnosti. Děkuji a poslední reakcí eh, bude reakce Sylvie Guillaume. Já budu hovořit ve francouzštině. Děkuji mnohokrát. E, můj názor se neliší e, mnoho o toho, co řekl Frank a Eva. Já se domnívám, že vytváření legálních cest je povinností v migrační politice a jestli to dobře chápu, tak se o tom hovoří i v rámci politické migrační politiky, protože e, když nebudeme otvírat cesty pro legální migraci, no tak tady bude stále více se otvírat ta cesta nelegální, která je nebezpečná a ze které mají zisk pouze jedna skupina lidí, to jsou pašeráci no, obchodníci s lidmi. Také se domníváme, že většina přesídlování ve světě eh, se neděje Eh, eh, jenom od jihu na sever tady, ale dochází k tomu také eh, v rámci celého světa. A druhou věc, kterou chci říct, je, máte pravdu, když říkáte, že otázka vzdělávání je absolutně zásadní. A tady je třeba zvolit velice intenzivní a podporovaný přístup. Vy jste hovořili o pracovních vízech, o něčem, co by umožnilo na základě určitých kompetencí umožnit vytváření profilu lidí, kteří by dostávali eh, tato pracovní víza. Ale my něco takového nemá. Frank to říkal, my už nemáme soulad mezi námi v jednotlivých členských státech. Nemáme tady jednotný vzdělávací systém a ani se nám nepadařilo odstranit eh, určité tlaky, eh, které v Evropské unii máme, proto aby se odstranila nejednotnost vzdělávacího systému. A další věc, kterou chci ještě připojit a která je jistě v souladu s tím, co řekli mý kolegové, Eh, je třeba, abychom se nesoustředili pouze eh, na ten ultrakvalifikovaný profil, na lidi, kteří disponují vysokými znalostmi a dovednostmi, eh, protože tento systém modrých karet je nutno kritizovat, protože tím bychom nechránili ty nejzranitelnější, ti, kteří mají největší právo na to, aby byli chráněni, protože ty si zaslouží naši pozornost stejně tak. Děkuji vám, Silvi A v tuto chvíli požádáme Anu a Nura o jejich reakce. Děkuji vám. V první řadě bych se ráda zmínila o tom systému kvót. Obyčejně obyčejně se k tomu nerada vyjadřuje, protože ve chvíli, kdy se zmíní slovo kvóty, tak to v podstatě implikuje, že členské státy jsou povinovány eh, k něčemu, co nechtějí. A mají pocit, že to bude mít jaksi negativní důsledky na standard života v jejich eh, státě. Hlavně mají pomo- po ten pocit, že vlastně budou nuceni eh, k ke změnám v rámci pracovního trhu a sociálnímu zabezpečení v jejich státu. To znamená, že já si myslím, že je třeba se podívat opravdu individuálně na všechny jednotlivé členské státy a podívat se na to, kdo o těchto všech otázkách bude rozhodovat. Myslím si, že bychom neměli dělat nějaké zásadní rozdíly mezi těmi vysoce vzdělanými a méně vzdělanými eh, migranty a proto si myslím, že bychom hlavně měli zajistit lepší možnosti eh, vyškolování a vzdělávání. Já si myslím, že místo narození váš eh, pas a další sociální charakteristiky statistiky by vás neměly předurčovat k tomu, zdali tady vaše integrace bude úspěšná či ne. Já si myslím, že to je věc, kterou bychom měli zdůrazňovat a neměli bychom přestávat ji zdůrazňovat. Nur, Děkuji, děkuji. Já jsem opravdu velmi rád, že tady dochází ke sdílení zkušeností, ne pouze vědomostí, co se týče eh, jak si toho směšování uprchlíků a migrace. Vy v podstatě jak si nutíte lidi k tomu, aby se stali uprchlíky, protože ve chvíli, kdy vy migrantům neumožníte, aby eh, pracovali, tak eh, se z nich stávají uprchlíci. Já jsem se v podstatě stal studentem britské univerzity, ale potom mi, potom mi odmítli museli dát výzum, protože jsem eh, Syřan. A to je něco, co já v podstatě slychám na každodenní bázi. Eh, poslouchám či slyším od svých eh, kamarádů, přátel, kteří jsou velmi vzdělaní, chtějí dělat doktorát, chtějí v podstatě si ukončit své vzdělání, přijít do Evropy a nemohou, protože prostě na základě jejich státní příslušnosti jsou odmítáni, jsou jim zamítána víza. A já si myslím, že my bychom se měli opravdu zaměřit na ty ty schopnosti, se kterými lidé přichází. A musíme si uvědomit, že ve chvíli, když bychom se těmto lidem chovali jinak, tak i ta e, migrace by vypadala jinak. Když byste se podívali na ty lidi, kteří přicházejí ze Syrie, tak většina z nich jsou mladí lidé. A pokud bychom jim dali tu možnost, aby tady žili normálně, aby jim bylo poskytnuté výzum, aby mohli studovat, no tak by ta situace vypadala jinak. Já opravdu chci e, zopakovat, že vzdělání je opravdu zásadní. V tuto chvíli je třeba se zamýšlet nad tím, jakým způsobem pomoci těmto lidem a jak jim legálním způsobem umožnit ukončení jejich vlastního vzdělávacího procesu. Děkuji a já bych byl velmi rád, kdyby moji kolegové tady eh, nebo jsem velmi rád, že vlastně zareagovali a jsem velmi rád, že jak vy tady u nás eh, nahoře, tak i poslanci jsme všichni hovořili velmi upřímně a otevřeně. To znamená, my se snažíme opravdu nic eh, nesrovnávat, ale chci říci, že vy jste opravdu těmi nejlepšími vyslanci vašeho mládežnického hnutí. Vidím, že vaši kolegové právě se už eh, vydali jaksi ven eh, z této místnosti, to znamená, že chápu, že budete chtít odcházet. Já bych přesto ale jim ještě jednou rád poděkoval, i když tu už skoro nejsou za to, že sem přišli. Já chci říct také, že to, co jste slyšeli od našich eh, kolegů, poslanců, eh, tak eh, je v podstatě vyjádřením, opravdu upřímným vyjádřením snahy a vůle vám naslouchat. Nikdo vás nechce poučovat a naopak se chceme od vás učit. Děkujeme vám za vaši odvahu, za vaši energii a práci, protože vy jste naší budoucností a jsem opravdu velmi rád, že jste přišli ještě vyzvednout důležitost azylové eh, politiky a eh, byl bych eh, rád, kdybych v tuto chvíli ještě mohl jednou poděkovat svým kolegům, kteří se opravdu včasně dostavili na naše jednání a také se ho účastnili po celou jeho dobu. Děkuji vám tedy, děkuji mnohokrát. Colleagues, we'll proceed with the agenda. Kolegové, budeme dále pokračovat v našem pořadu jednání. colleagues, I'm going to go straight to the um, Europe. Dámy a pánové, přejdeme hned tady k bodu pořadu jednání číslo 5, Úřad Evropského veřejného žalobce, protože vím, že mnozí z vás právě přišli kvůli tomuto bodu programu a nemůžeme čekat dále, takže hned se na to vrhneme. Takže eh, podíváme se tedy, jaký je tedy současný stav. My jsme v tuto chvíli tady pozvali na, naší, na naše jednání zástupce komise i, i předsednického státu. A tady jde v podstatě o otázky eh, eh, jednomyslnosti a o tom, jakým způsobem se tedy budou eh, pronásledovat ti či sankcionovat ti, kteří jednali proti zásadám evropského rozpočtu. To znamená, že v tuto chvíli eh, rada a parlament v tuto chvíli jednají, vyjednávají a tato práce je zcela zásadní pro EPPO a Juan Fernando, Fernando zůstane, dostane slovo jako první, aby nás informoval o tom, jak si tedy ta věc eh, stojí a poté samozřejmě bude reagovat eh, komise a také zástupce předsednického státu. Takže prosím, kolego, řekněte nám stručně, jak si situace stojí, jak si tedy stojíme, jaká je ta současná situace. Děkuji, pane předsedo. Ano, řekl jste to velmi správně. Ano, obě dvě ty iniciativy jsou zcela zásadní. EPPO e i PIF jsou zcela zásadní e, iniciativy, které jsou vzájemně propojené. E, tady, co se týče směrnice PIF, tak ta si myslím, že je zcela jasnou podstatou funkce eh, Evropského veřejného žalobce jeho úřadu. Je to opravdu zcela zásadní výchozí bod pro eh, tuto funkci. Ale nám se podařilo opravdu dospět k, k dohodě, opravdu došlo k prolomení eh, té slepé uličky, protože my víme, všichni víme, že směrnice PIF byla opravdu mnoho, mnoho let blokována Evropskou komisí. My jsme s touto iniciativou přišli už v roce 2012, to už je čtyři a půl eh, roku od vlastně toho odsouhlasení. A opravdu došlo k opravdu k první dohodě v roce 2014 v Dubnu, už více jak dva a půl eh, roku tomu je. A my jsme se snažili co nejdříve jak se dobrat k tomu druhému čtení a k dohodě a došlo k více jak šesti trialogům, šesti trialogům v rámci celého tohoto vyjednávacího období. A tady tou hlavní otázkou, která se řešila, která vysvětluje také to, proč došlo k zablokování eh, této směrnice PIF, byly otázky spojené s eh, daní z přidané hodnoty, z, DPA, z DPH. A my jsme opravdu trvali na tom, že to musí být součástí celé této směrnice a i z toho důvodu v podstatě došlo k tolika vyjednávacím kolem, k tolika vyjednávacím zasedáním a k tolika eh, trialogům tuto chvíli to vypadá, že poslední trialog, který se odehrál ve Štrasburku v minulém týdnu, došlo k prolomení celé té situace a, a rada se, jak si rada vyjádřila, tu ochotu nějakým způsobem to celé prolomit a posunout dopředu a my bychom měli tuto možnost využít. Rada trvá na tom, aby ta hranice pro vlastně podvody z DPH byla na 10 milionech euro, což je opravdu velký, velký podvod. To je pro nás až moc velký podvod. Tady základem eh, pro daňové podvody, nebo ta hranice pro daňové podvody musí být samozřejmě stanovena, ale tak vysoko. My se opravdu snažíme tady ještě najít kompromis, to znamená, aby ta hranice byla nastavena níže. My jsme chtěli, aby ta hranice činila sumu 1 milion euro a ještě tu podmínku, aby toho podvodu se účastnili minimálně dva až tři členské, tedy tři členské státy. Jsme ochotni po případě přistoupit možná na hranici činící 5 milionů euro. Možná, že to bude tedy kompromis, který, na kterém se dohodneme v rámci druhého dalšího trialogu, který eh, se odehraje zítra. Dále, co se týče veřejných zakázek, tak se nějakého ne- neznámého eh, důvodu eh, rada se rozhodla tady veřejné otázky, veřejné zakázky Eh, vyjmout. A my si myslíme, že veřejné zakázky zadávání veřejných otázek, zakázek pardon, musí být součástí eh, této směrnice, hlavně tady co se týče tady také fyzických osob. Takže my jsme tady ochotni eh, přijmout tu hranici čtyř let vězení. Takže tady, tady v podstatě šlo o ty minimální, maximální hranice. My jsme ze začátku eh, vyžadovali odnětí svobody na pět let. V tuto chvíli se hovoří o možnosti tedy to e, propojení sankce či pokuty ve výši 100 tisíc euro s odnětím svobody na pět, eh, čtyři, pět let. Hovoří se také o možnosti tedy 50 eh, tisíc euro. A co se týče promlčení, eh, Tady také se snažíme najít nějakým způsobem kompromis. My jsme se rozhodli přijmout promlčecí lhůtu pět let v případě tři roky ve chvíli, kdy to vychází z národní legislativy. Takže to, tady to je naše jaksi eh, vyjednávací e, pozice. E, e, rada vyjádřila svou ochotu ke kompromisu v souvislosti s DPH a to si myslím, že by nám mohlo pomoci opravdu ukončit vyjednávání o této směrnici. A já si myslím, že my opravdu potřebujeme už ukončit vyjednávání o úřadu Evropského veřejného žalobce to je zcela zásadní, protože v tuto chvíli už dochází k tomu, že některé státy se cítí unavené a v podstatě už naznačují, že by dokonce tuto iniciativu opustili. Ale ve chvíli, kdy se nám nepodaří dosáhnout opravdu nějakého zásadního průlomu v rámci PIV, tak těžko asi budeme moci ukončit vyjednávání o veřejném žalci. Děkuji, děkuji. A dále dáme tedy eh, slovo eh, komisi tak, aby se nám eh, řekl něco vy o EPPO a PIF. Prosím, máte slovo. Thank you, Chairman. Good morning, everybody. Uh, well. Takže za Evropské předsednictví minister spravedlnosti ze Slovenska. Dobrý den, děkuji. Chtěl jsem poděkovat panu Aguilarisovi. My jsme skutečně už se blížíme dospě, dospě, že, k dohodě o e, PIFu, což bude vlastně podmínkou pro to, aby úřad EPPO mohl existovat. My jsme velice jasně to vysvětlili členským státům a podařilo se nám během krátké doby, kterou jsme měli, Eh, změnit postoj eh, určitého počtu členských států, eh, protože v červnu jsme měli velký odpor proti tomu a teď už se blížíme výsledku. Na posledním koreperu stále ještě v některé země váhaly, ale na základě informací, které dostáváme, se zdá, že zítřejší zasedání Koreperu bude ještě pozitivnější než naposledy a že bychom eh, skutečně na konci měli dostek dohodě. Pořád je tady ještě ta otázka, zda stará nebo nová pravidla hlasování se budou aplikovat, ale domnívám se, že v nejhorším případě, nejhorší scénář by mohl být, že bychom museli počkat až do dubna, abychom eh, měli tedy jednání eh, na novém základě, protože od 1. dubna nebude možné požádat o hlasování či rozhodování na základě starých pravidel. Co se týče úřadu Evropského veřejného žalovce, samozřejmě za podmínky, že budeme schopni se dohodnout na směrnici PIV a nejenom na směrnici PIV, ale, nejenom, ale také na směrnici, která bude zahrnovat eh, podvody z DPH. Bez toho by se nám nepodařilo mít, eh, víc, přesvědčit více států o EPPO. Eh, e My jako předsednická země si uvědomujeme, že aby EPPO, Úřad Evropského veřejného žalce, mohl být skutečně efektivním úřadem, musí zatím stát minimálně 20 členských států. Eh, během poslední doby jsme měli intenzivní diskuse o směrnici PIV také s našimi kolegy ministry financí a e, jsme v takové e, závěrečné fázi, kdy ještě pracujeme na určitých ustanoveních, e, které se nepodařilo ukončit předcházejícím předsednictvím. Ale tady bych velice rád také poděkoval lucemburskému a nizozemského předsednictví, která byla velice aktivní v tomto tématu a s postojem nizozemského parlamentu si jistě dokážete představit, jak velké úsilí to bylo ze strany ministra spravedlnosti, aby vůbec se protlačil toto téma dál navzdory negativnímu postoji v jeho vlastním parlamentu. Takže skutečně děkuji ještě jednou předešlým předsednictvím, díky ní jsme byli Mm, schopni pokročit tak upředu, ale samozřejmě tady byl ještě ten problém, že všechna ta stará ustanovení byla jako zmrazena během zasedání Rady ministrů tím, že bylo třeba mít jednohlasnost. My jsme tedy čelili eh, celé řadě těch poznámek počarů, byly počarů, byly jich celé stovky, kde byly zahrnuty nejrůznější pozice postoje členských států a proto jsme se rozhodli eh, pro jiný přístup a vzali jsme tu složku od expertů, od tedy eh, koreperu a pracovních skupin a žádali jsme ministry eh, pro spravedlnost, aby jmenovali eh, prostě experta či konkrétního člověka právě pro toto téma. Byla to osoba, která také spolupracovala s Eurojustem. My samozřejmě čekáme ještě na zprávu z parlamentu, ale co se týče PIV, a EPPO. Jednání o obou těchto otázkách byla velmi, velmi významná, intenzivní intenzivní spolupráce s jednotlivými ministerstvy a musím říct, že jsme jednali za velmi pozitivní atmosféry, za velkého úsilí a snahy o kompromis se nám podařilo dospět k dohodě na většině zbývajících ustanovení. Neboť, jak jsem řekl, Snažili jsme se vymazat všechny ty poznámky pod čarou. A nebylo to zrovna jednoduchá úloha. Stále ještě tady jsou určité detaily, o kterých bude třeba ještě diskutovat. Samozřejmě celou dobu vyjednáváme za té podmínky, že eh, za té premisy, že nic není dohodnuto, pakliže něco zbývá nedohodnuto. Mm, protože potřebujeme takový jako balíček. Je to díl, který je celý balíček. Není možné domluvit se na jednom ustanovení, aniž by se zohlednila ta další. Musíme tedy se dohodnout na takovém balíčku, aby každý stát měl pocit, že pro ně ten balíček bude dostatečně efektivní a že jim přinese přidanou hodnotu a že to bude stále ještě evropské. A na základě zpětných vazeb, které dostáváme, se zdá, že už jsme skoro tam. Nejproblematičtější v tomto stádiu se zdá být článek 20 odstavec 3. To je samozřejmě i velmi důležité pro parlament. A u této příležitosti bych se rád zmínil o tom, že už jsme měli velice neformální kontakty se zástupci parlamentu a e, dostáváme tu informaci, že tady jsou ustanovení, která mají ohromný význam a to je také důvod, proč je tak důležité vyjednat, to, tak obtížné je vyjednat s členskými státy, protože my se snažíme protlačit ten návrh, aby, e, aby vypadal tak, že s ním bude souhlasit i parlament. A to není vždycky jednoduché, ale snažíme se. No, jsou tady ještě nějaké detaily, které třeba vyjasnit. Ale jak už jsem řekl, už je to skoro hotové. Asi budete vědět, že nebude jednota na prosincové radě. Víme už o jednom členském státě, který bude hlasovat proti, hleda, že by se tady stalo něco mimořádného, k čemu už nedojde. Protože nizozemský parlament už dal zapovinnost jejich ministrovi, aby nepodpořil tento návrh. Druhý členský stát, který je stále ještě nejasný, je Švédsko, protože oni mají výbor pro spravedlnost v rámci parlamentu jejich, který byl negativně eh, naklon, eh, postaven proti mm, eh, tomuto návrhu. A také Oni tady váhají právě kvůli těm takzvaným žlutým kartám. No, odvolávají se na subsidiaritu a tak dále a tak dále. Ale pro Švédsko tam ještě není to jasné, eh, protože rozhodující bude názor nikoli v toho výboru pro spravedlnost, ale Evropského výboru. Uvidíme, jakým způsobem to bude zohledněno. Ale už vzhledem k postoji nizozemského parlamentu je jasné, že prostě se ne eh, bude jednat o jednohlasné eh, rozhodnutí, tudíž, že formou bude posílená eh, spolupráce článek 6 dohod bude aplikován a to je něco, co zůstává otevřené. Konzultujeme s členskými státy a uvidíme, kolik členských států bude ochotno jít do té posílené spolupráce, ale rád bych ještě jednou zdůraznil, že nemůže existovat posílená spolupráce s méně než 20 státy. To je tedy počet, pod který nemůžeme jít v Evropské unii, abychom měli efektivně působící úřad Evropského veřejného žalobce. Takže teď vám vrátím slovo. Ano, Vím, že mnoho našich kolegů se chce zabývat některými otázkami více dopodrobná, ale my se k ním, eh, těmto otázkám vrátíme. Eh, samozřejmě eh, dochází k určitě tým blokacím i na půdě rady a o tom se chceme také trošičku více dozvědět. Eh, chceme také ale si vyslechnout eh, zástupce komise, ale prosím co nejstručněji, protože spousta našich kolegů se potřebuje ještě zeptat na konkrétní otázky. Eh, takže prosím, děkuji pane předsedu, já tady budu hovořit velmi stručně. V první řadě bych rád vyjádřil, že se velmi vážím toho, že se dnes eh, odehrává debata o tomto eh, tématu. Samozřejmě, že zblízka sledujete celý proces. Pan Aguilar i slovenské předsednictví v tuto mají pocit, že tedy dochází i k průlomu. Já jsem velmi rád, že tomu tak je. Opravdu já tento pocit sdílím a jsem velmi rád, že slovenské předsednictví této složce věnuje tolik energie a tolik práce a že se také v tuto chvíli hovoří o tom, jak ta situace tedy v tuto chvíli vypadá. My si myslíme, že opravdu budeme schopni dojít k dohodě týkající se PIV ještě v tomto roce. Myslím si, že je to zcela zásadní eh, balíček, protože vlastně EPO a PIF jsou dvě velmi úzce propojené složky. Souhlasím s tím, že ten limit 10 milionů euro je příliš vysoká hranice, 5 milionů je daleko lepší, protože by tady v podstatě ty eh, dopady eh, eh, práce úřadu Evropského veřejného žalce byly daleko hmatatelnější a lepší. Co se týče tedy e PPO, tak tady také souhlasíme s tím, že DPH musí být součástí, musí spadat pod pravomoci Eppo, Ale máme tady ještě několik dalších bodů, e, kterými třeba se více dopodrobná pověnovat. Hlavně otázka týkající se právě pravomocí e, veřejného evropského žalobce, jeho povinností a tak dále. Nicméně si myslíme, že to jsou věci, které e, v rámci vyjednávání šerpu budeme moci vyřešit a opravdu si vážíme všech těch eh, slovenským předsednictvím vynaložených snah o to, aby jsme došli dohody, abychom byli schopni přijmout a vypracovat vyvážený návrh. A co se týče posílené spolupráce, tak tady je třeba se opět ještě jednou podívat na to, jak si stojíme. Uvidíme, jak proběhne rada v prosinci a do té doby si myslím, že musíme ten koncesus posílit co nejvíce, to jen bude možné. Děkuji, pane předsedo. Děkuji Děkuji vám také a v tuto chvíli hned předám slovo svým kolegům pan Bos a další eh, kolegové, takže prosím, pane Fose. Děkuji, pane předsedo. Eh, já bych eh, rád omluvil eh, s paní zpravodajkou, která v tuto chvíli je na mateřské, ale poprosila mě, abych tady za ní přečetl pár, pár připomínek. V tuto chvíli ta doba je zcela zásadní pro obě dva, oba dva dokumenty, jak PIV, tak EPPO. PIV je zcela jasným a zásadním předpokladem pro nařízení týkající se úřadu Evropského eh, veřejného žalobce, který bude schopný v podstatě eh, nějakým způsobem soudit eh, pachatele zločinů a hlavně finančních zločinů. Tedy EPPO už několikrát si vlastně vyžadoval nějaký systematický přístup k těm, kteří páchají finanční podvody a podobné. Všechny tyto zločiny si vyžadují koordinovanou spolupráci mezi členskými státy a evropskými institucemi. Eh, v podstatě to, aby DPH eh, bylo součástí eh, směrnice PIF, je zcela zásadní a bylo to zopakováno již mnohokrát. Samozřejmě věříme a důvěřujeme panu Aglerovi i paní Gressler, že se jim podaří opravdu dosáhnout zásadního pokroku. Ve chvíli, kdy bude odsouhlasena směrnice PIF, tak rada se může hned vrhnout na poslední fázi vyjednávání o Eh, úřadu Evropského veřejného žalobce. Ráda bych ještě jednou zdůraznila eh, postoj Evropského parlamentu či pozici Evropského parlamentu, který eh, schválil prohlášení týkající se nutnosti opravdu dosáhnout Eh, odsouhlasení a stanovení tohoto úřadu Evropského eh, veřejného žalce, který bude úzce spolupracovat s dalšími evropskými institucemi a agenturami. Potřebujeme dosáhnout dohody s Evropskou eh, radou a jsem si vědoma té křihké situace, která v tuto chvíli existuje. To znamená, v tuto chvíli si myslím, že se dostáváme do poslední fáze vyjednávání a myslím si, že stále existuje tam možnost uzavřít obě dvě položky a Eh, získat jednohlasnost u obou složek ještě před koncem tohoto roku, tak aby opravdu co nejdříve mohla začít ta poslední eh, fáze eh, k kontroly. A paní Matejra doufá opravdu, že všechno toto se odehraje ještě za slovenského předsednictví. Děkuji, děkuji. Paní Silví Ivon, prosím. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, děkuji také radě a komisi za vše, co zde přednesli. Ano, skutečně slovenské předsednictví se snaží velmi. I naše frakce si toho váží a chci zcela jasně říci, že pro nás by bylo důležité, abychom měli skutečného, nezávislého a Eh, účinného státního žalobce. A kolega Foster již říkal jménem paní zpravodajky, je jasné, že schválení směrnice PIV a EPO, eh, tedy státní žalobce, že toto je vše velmi úzce propojeno, což je jasné. Musím říct také, po té, co jsem si vyslechla vaše příspěvky a pročetla jste dokumenty a vedla mnoho neformálních vyjednávání, Stále ještě mi není přesně jasné, jak vlastně vypadá ta velmi komplikovaná situace, která zjevně nastala na radě. A když se podíváme na oba dva texty, na původní návrh komise a na to, co momentálně koluje na radě jakožto pracovní dokument, tak eh, tam vidíme skutečně velké rozdíly. Ten současný text eh, předsednictví rady již téměř nesouvisí s původním návrhem komise. A pokud současně vidíme, že, otáz, že je zde otázka toho, kolik států to vůbec podpoří, tak eh, pro mě z toho vyplývá řada dalších otazníků. Zástupce rady poukázal na to, že podle jeho názoru minimálně eh, je potřeba 20 členských států pro to, aby mohla vzniknout posílená spolupráce. A on to naformuloval tak, že já z toho chápu, že momentálně není jisté ani to, že tedy není jisté ani to, zda bude těch 20 členských států. A i v případě, že bychom těch 20 států měli, tak stále ještě zde otázka, co se stane s těmi e, zbývajícími osmi či sedmi státy, jak eh, oni budou přistupovat k otázce boji proti daňovým podvodům, jak oni si to upraví, jak to má být upraveno, pokud eh, chceme přeshraničně chránit finanční zájmy evropského rozpočtu. Jak to chceme dělat, když se do toho nezapojí všechny členské státy? Existuje pro tento případ nějaké řešení? Počítá se s tím? Tedy pro skutečnost, že by došlo skutečně k té posílené spolupráci? Jak pak bude vypadat ten vztah k těm státům, které se do ní nezapojí? Jak to bude upraveno? řada otázek, řada nezodpovězených otázek a musím říct, že my to velmi pečlivě prostudujeme, ten výsledek, až bude k dispozici, neboť potřebujeme skutečnou přidanou hodnotu a o to nám jde. Yeah, very questions. Ano. Velmi jasné otázky. A teď stínový zpravodaj, pan Michel Louis. Mikrofon. Mikrofon, nemáme mikrofon. Neslyšíme, promiňte. Já jsem si vyslechl trošku optimistické návrhy, ale já jsem velmi zklamaný. Jsem zklamaný tím, že eh, PPO vůbec, že postoj Evropského parlamentu eh, k této záležitosti nebyl vzat na vědomí, protože rada díky eh, nutnosti jednomyslnosti vlastně omezila kompetence parlamentu. Já si kladu otázku přidané hodnoty té struktury, která má vzniknout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 když se podíváme na eh, rámec spolufinancování, tak EPPO eh, e může fungovat jenom v případě, že by evropská škoda byla o 50% nebo více než 50% by bylo způsobeno než ve vlastní zemi. Potom tady mm, jsou neschody, co se týče rozdělení kompetencí a poslední slovo by měly stejně mít vnitrostátní státní úřady. A když se podíváme na nezávi, že to nebude nezávislý orgán, tak jako já bych si představoval, že by to byl soud, který by o těchto kompetencích rozhodoval. Máte, diskutovali jste vůbec na radě tuto otázku? A chci se také zeptat, zda členské státy buď v bloku nebo do jaké míry odmítají eh, eh, tento návrh nezávislé mm, instituce, jako je soud nebo tedy Národní soud. To je otázka, která se mi zdá být nesmírně důležitá. Co se týče PIF, musím říct, že já jsem velmi skeptický, protože Eh, těch 10 milionů, ten práh 10 milionů v případě zneužití DPA, mm, to, co pak jste vyhodnotili? Já neznám čísla, ale chci se to, zda jste vyhodnotili počet případů, eh, kterými by se minima, eh, kterýmu by se zaobíral EPPO. Eh, já si myslím, že tedy mm, toto je vážný problém. Takže buď tedy veřejné mínění, které na nás hledí, přesvědčíme, ale já jsem velmi skepticky, když se podíváme na parlament nizozemský, na ten švédský parlament. Vy se snažíte jít tedy tou cestou posílené spolupráce, ale já si myslím, že je celá řada jiných států, které se účastnili rozmělňování tohoto návrhu a vůbec si nepřejí EPPO. Tak myslíte si, že se nám eh, podaří za eh, několik let eh, postoupit lépe? Eh, v užší spolupráci, ale co se týče mě, tak já bych mm, hlasoval proti návrhu, eh, kdyby to znamenalo, že tady dojde jenom k malinkým kručkům, které se budou blížit tohoto na uh, uskutečňování tohoto návrhu. Já si myslím, že Evropa potřebuje rychlé pokročení v této záležitosti a apeluji tedy na předsednictví, aby nevyloučilo znovu otevření textu, který by potřeboval být znovu otevřen a projednán. Eh, já tedy eh, jsem zklamá, nevidím tady nic pozitivního, i když si uvědomuji, že předsednictví udělalo nebo snažilo se o pokrok a že i postoj komise je eh, podobný postoj parlamentu. Ale já tedy nejsem přesvědčen o tom, že budeme mít jednotu v záležitosti, která je tak významné pro to, aby odstraňovala škody, ke kterým dochází mezi evropskými instancemi a různými členskými státy, ale především mezi evropskými institucemi a občany. Thank you, uh, Mr. please, Thomas. Děkuji, pan uh, Zdechovský. Děkuji, pane předsedající, děkuji předsednictví, děkuji komisi, děkuji reper, reportérovi za, za to, že nás seznámil mm, s dialogem O mně je známo v tomto parlamentu, že jsem federalista. Jsem dokonce předseda federalistů v České republice. Ale i když tento návrh je velmi federalistický, tak v té podobě, ve které je, s ním nemohu v žádném případě, v případě souhlasit. A naprosto souhlasím s tím, co tady říkali kolegové předtím. Prostě já bych dneska čekal odpověď na otázku, kolik to bude stát, kdo bude platit evropské žalobce, kdo bude, kde bude sídlo, kde budou detaily. My tady opravdu jako europoslanci, je tady řada z nás, který třeba nejsme stínovým zpravodajem tohoto, to, tohoto materiálu, ale velmi se zajímáme, protože chodíme na ty diskuze se žalobci ve sta- v, v našich zemích a vidíme, že opravdu z přijetí evropského žalobce vyvstává hodně otázek, které nebyly zodpovězeny. Já jsem byl na několika slyšení, viděl jsem materiály komise. Promiňte, já jsem pracoval deset let jako manažer největších velkých společností. A když jsem viděl ty data, které jste předkládali, kolik to bude stát, tak ta data přišla mi směšná. A to jsem neviděl detail, protože vím, kolik stojí euročast, Můžu si spočítat, kolik stojí, stojí uh, další eh, evropské agentury a opravdu, jakoby to, co tam bylo nadhozené, to bylo tak strašně poceknutý. Kompetence evropského žalobce byla dána pro podvody z DPH s celkou škodou 10, mil, 10 milionů eur. To je škoda na finančních zájmech 10 tisíc eur. V rámci v rámci eh, Slovenska byla celková škoda způsobená podvody na DPH v loňském roce kolem jednoho bilionu, jedne, eh, miliardy eur. Mezi 41 případů nad hranicí 10 milionů eur. Česká republika 22 případů nad hranicí 10 milionů eur a Polsko 30 případů nad 10 milionů eur. V rámci pouze těchto třech států by měl evropský žalobce kompetenci na 100 případů ročně. Dámy a pánové, já vám tady na konkrétních případech ukazuju. Dokážete si představit evropského žalobce, který má agendu. Normální žalobce aby byl efektivní, musí mít tak agendu 6 až 8 případů. Mimochodem případy podvody z DPH mají tisíce stran. To jsou tisíce stran textu. To není nic jednoduchého. Třeba Eh, aby se žalobce vyznal v, DPH eh, a v podvodech z DPH, on nemůže mít znalost pouze, pouze právnickou, ale on musí mít především znalost ekonomickou. Kolik, těch, eh, kolik takových žalobců je v České republice? Dva? Tři? Kolik jich je na Slovensku? Jeden? Kolik jich je v Polsku? Já nechci být skeptický, já chci jenom říct, že já bych chtěl na příštím diskuzi o EPPO prostě hovořit o konkrétních věcech. To, kde bude sídlo, možná vám to přijde nějak marginální nebo to, ale já chci vidět, jaký bude zázemí. Nám tady bylo říkáno, že budou mít společnou kancelář s Eurochastem. Já se směju, protože vím, jak Eurochast po dvou a půl letech, kdy se seznamuju s jeho prací, jakým způsobem funguje. A nedokážu si představit, že bude mít ředitel stejnou sekretářku EPPO a ředitel tady. A poslední věc, kterou chci říct, protože ďábel se vážený dámy a pánové skrývá v detailu. Já vám řeknu jednu věc. V České republice, když je sekretářka u žalobce fakt jako dobrá, je to opravdu borka, píše všema deseti, tak má 700 euro. 700 euro plat. A fakt, když dostane prémie 900 euro. Kolik myslíte, že by měla brát takováto zástupkyně evropského prokurátora v České republice? 2,5 tisíce euro. A kolik myslíte, že je plat evropského, českého normálního žalobce? Někde mezi 2,5, 3 tisíce euro. Vemte si, že zavedete nějakou věc, která bude mít evropské parametry a v Čechách kdo bude chtít dělat na případech, případech které budou pod 10, ze škodou pod 10 milionů euro? No nikdo. Z těch, kdo opravdu je ten high level žalobců, absolutně nikdo. Protože on si spočítá, že Evropský žalobce v České republice by měl ten plat z těch diskuzí, co jsem pochytil, mít plat kolem 8-10 tisíc, 10 tisíc euro. To dneska žalobce v České republice nemá, nemá ani pětinu. Okay, um, thank you. Can I... Uh, děkuju, děkuju. Mohl bych požádat Evu Žoli a Katarínu, aby eh, byly stručné a aby ještě eh, mohla pohovořit rada, protože v půl dvanácté máme slyšení. Děkuji, děkuji vám, pane předsedo. Nejprve eh, děkuji mnohokrát slovenskému předsednictví za energii, kterou věnovalo eh, eh, práci na těchto dvou směrnicích PIV a e PPO. A ráda bych zdůraznila, že došlo k radikální změně. Jakou radikální změnu bychom dosahli, kdyby se nám podařilo zafršit takovou věc, abychom tady měli veřejného žalobce evropského dokonce i za eh, podmínek, které byly vyjednány na posledním vyjednávání. Myslím si, že třeba bychom byli rozumní a neuvědomali si, eh, že eh, eh, to nejlepší je nepřítelem dobrého. Já si myslím i, že tak by to znamenalo určitou revoluci a celá řada z vás se asi kompletně neváží toho, co by to mohlo znamenat. Znamenalo by to totiž konec panování, nezbytnost vést mezinárodní šetření ze strany komise, aby se také mohli eh, eh, hledat důkazy v jiných členských státech. Může, mohlo by se paralelně vyšetřovat ve všech evropských státech, které by byly implikovány. A to by naprosto a radikálně změnilo situaci. Já si myslím, že také by se neměla přehánět, ta, že by se neměla přehánět ten práh, protože já znám práci na soudu, já jsem byla žalobkyně a teď pracuji jako advokátka a mohu vám říci, že eh, velice rychle zločiny na DPH dosahují, dosahují vysokých, vysokých částech. Eh, Eh, když se podíváme na francouzský boj proti DPH, my jsme tady měli 1,8 miliard ztrát díky daňovým podvodům. A to vysvětlení, že eh, ta suma je významná, to neznamená, že zarazíte eh, toho, který chce zneužívat DPH, aby prostě dál nepoč- ne- neprovozoval tyto praktiky. Já si myslím, že i se zvýšeným Prahem by to byla přidaná hodnota, protože by to poprvé modifikovalo justiční spolupráci v mezinárodním měřítku. Měli bychom evropského žalobce, struktura, která samozřejmě je komplikovaná, protože se dotýká svrchovanosti, ale mít ten kompromis, mít tedy eh, evropského žalobce, který řídí eh, eh, nějaký případ, před Mezinárodním soudem za aplikace Národního soudu a Národního elementu by se to jistě vyplatilo. Měli bychom instituci, která by umožnila efektivně bojovat proti podvodům. Kdyby se nám podařilo lépe bojovat proti podvodům z DPH, eh, velice bychom zlepšili situaci hospodářskou v jednotlivých zemích a tak, abychom navýšili evropský rozpočet. Čili já se domnívám i, že na základě navržených struktur, tak jak jsou teď, je důležité završit, uzavřít to téma, protože když se nám to nepodaří pod slovenským předsednictvím, tak vlastně se to prohraje pro toto legislativní období a možná, že se to prohraje na hodně dlouhou dobu dopředu. Takže já přeji vyjednávačům hodně odvahy, hodně naděje, ducha naděje a možná taky každý z nás by se měl zeptat, by měl požádat své respektivní národní parlamenty, aby podpořili tento projekt, který by znamenal skutečně pokrok v Evropské unii. Děkuji mnohokrát. Další kolegyně, prosím. Děkuji, děkuji mnohokrát, pane předsedo. Chtěla bych poděkovat eh, zástupcům rady a předsednictví a také k eh, zástupcům komise a všem kolegům a kolegyním, kteří vystoupili zejména pravodají. Myslím si, že jsme dostali informace o velmi důležitém tématu, tedy o směrnici PIV a o nařízení EVPO. Od 80. let do posud byla v Itálii justiční spolupráce instrumentem pro, to, pro boj s organizovaným zločinem. Ovšem víme, že akční pole organizovaného zločinu se neustále rozšiřuje. A e, samozřejmě organizovaný zločin pracuje přeshraničně, což znamená, že se rozmáhají finanční podvody ve velké míře. A proto je důležité, abychom měli účinná preventivní opatření ve všech oblastech, kterých se to týká. Ano, podvody z DPH, finanční podvody, musíme proti ním bojovat, to je nezbytné. Mohu pouze zopakovat eh, to a potvrdit to, co říkal pan Aguilar mm, ke směrnici PIF a k nařízení KPPO. Není pochyb o tom, že text, o kterém hovoříme dnes, již není tak ctižádostivý, jak bychom si to bývali zde v Evropském parlamentu přáli. Co se týče posílené spolupráce, ta eh, by vedla také k tomu, že některé země by se nezapojily a pak bychom skutečně měli v Evropě různé typy situací. Čímž bychom ještě podpořili provozování takovéto kriminální činnosti. A proto pouze podporuji to, co stojí v obou dokumentech, totiž abychom povzbuzovali radu, aby se snažila o jednomyslnost protože v takovémto případě by evropský žalobce skutečně mohl plnit svůj smysl. Pokud jednomyslnost nebude, vznikne problém. Proto je nezbytně nutné, aby byly oba dva dokumenty co možná nejdříve přijaty. Již jsem jednou podotkla, že by bylo skutečně velice důležité dosáhnout této věci jednomyslnost, neboť je to velmi komplexní věc a prosím radu, aby se pokusila jednomyslnosti dosáhnout jednak si myslím, že je skutečně důležité, aby pokud tedy jednomyslnost nebude, aby text přejelo co možná nejvíce členských států. Děkuji ještě jednou za příspěvky všech a doufám, že oba dva dokumenty budou přijaty co možná nejdříve. Děkuji, Katrino, a v tuto chvíli se pouze obrátím na radu a zeptám se, zda chcete něco doplnit. Já si myslím, že co bylo doposavat řečeno, bylo dostatečně jasné a otevřené, ale já nevím, možná se vás zeptám, zda chcete něco doplnit k tomu, co bylo řečeno k těm reakcím, k tomu, co řekli naši poslanci. A pokud ano, tak prosím co nejstručněji. Děkuji, děkuji za slovo, děkuji za to, že mohu také reagovat. Ano, co se týče množství eh, členských eh, států. My eh, v podstatě v tuto chvíli už hovoříme o třech, kteří mají opt-out. Irsko, Velká Británie, a Dánsko. To znamená, to jsou tři státy, které mají, které mají opt-out. To znamená, už máme 25 států. Nizozemsko už řeklo ne, to znamená 24 států. To znamená, na 28 se nedostaneme nikdy, protože výchozí bod je 25 členských států. V tuto chvíli v podstatě už 24 de facto. Nicméně stále máme tu naději, že se nám podaří do té iniciativy za angažovat co nejvíce členských států. A i z toho důvodu chceme opravdu to, co nejvíce vyvážit ku spokojenosti všech. Co se týče 23 odstavec B, tak to je samozřejmě extrémně citlivé téma, o kterém se stále ještě vyjednává. Nicméně je třeba se na toto ustanovení podívat také ještě z jiného úhlu pohledu, protože tady hovoříme také o dalších eh, eh přestupcích a zločinech. Ve chvíli, kdy ta, ten zločin související s DPH také souvisí s podvodem na daních z příjmu, eh, tak v podstatě tady už máme kombinovaný zločin a v podstatě máme jeden zločin, ale zároveň s ním úzce propojený eh, další eh, zločin, kterým eh, spadá do kompetence možná jiné instituce. Ne? To znamená, tady je třeba si uvědomit, že ten evropský veřejný žalobce v podstatě bude mít daleko eh, širší záběr, daleko eh, širší eh, kompetence a i z toho důvodu tady musíme jednat opravdu velmi obezřetně a citlivě. Co se týče té skutečnosti, jak si kdo bude rozhodovat o e, konfliktu zájmů. Tak samozřejmě máme tady Evropský soudní dvůr e, v první e, řadě. My jsme se s Evropským soudním dvorem samozřejmě již o tom bavili. Nicméně soudní dvůr řekl, že tady máme smlouvy, které jsou již dostatečné po té jednání o předběžné otázce, což je v podstatě také dostatečné. To znamená, že jak v rámci, jak se smluv, jak v rámci eh, postupu eh, v předběžné otázce v podstatě tou kompet, tu konečnou kompetenci bude mít e, soudní dvůr tak či tak. Děkuji také panu Zdechovskému za všechny ty údaje, které nám e, poskytnul, i když je fakt, že jak si ten obecný přístup jeho eh, projevu byl spíše negativní, je mi to jasné. Nicméně ty údaje, které nám dal, eh, i, ty hranic, i kdyby ta hranice byla 10 milionů, tak tady prostě ten, to množství těch případů bude opravdu velmi mnoho, protože tady to množství těch eh, případů, kterým by se eh, žalobce musel věnovat, no v každém případě si myslím, že v konečném důsledku to bude prostě obrovské číslo. A co se týče těch eh, odborníků, tak možná na národní úrovni možná nemají takové know-how, jako bude mít evropský žalobce, ale právě proto také vytváříme ten úřad Evropské v žalobce, který bude mít také všechny údaje eh, od OLAFu, které je, jakožto agentura má opravdu velmi velké zkušenosti, velké know-how. To znamená, že bude mít k eh, dispozici opravdu všechny tyto informace. Kromě toho tady hovoříme o evropských eh, pravomocích, které nám pomohou v podstatě řešit případy, které samozřejmě většinou obsahují přeshraniční aspekty, protože na národní úrovni je to tak, že to vyšetřování většinou skončí ve chvíli, kdy se tam objeví nějaký eh, přeshraniční prvek. Takže tady jde právě o to podívat se na to, eh, jakým způsobem se eh, budeme moci chovat i k těmto přeshraničním údajům, jak v podstatě vytvořit takové, takovou, takové jednotné území pro vyšetřování těchto zločinů. A já samozřejmě do určité míry znám eh, český soudní systém, to znamená, že vím, že i když to půjde jaksi pod hranice 10 milionů, tak to samozřejmě státní zástupce, státní žalobce bude muset eh, řešit. A co se týče toho vztahu k těm ne účastnickým eh, členským státům. To je samozřejmě velmi důležitá otázka, o které jsme jednali velmi intenzivně a, a hlavním výsledkem tohoto vyjednávání je, že členské státy, které se účastní i které se neúčastní, stejně jako komise, tak všechny tyto členské státy jsou vázány povinností podle článku 4 smlouvy, to znamená eh, nutností otevřenosti a otevřené eh, spolupráce. To znamená, eh, v tuto chvíli jde o to zajistit, aby ta spolupráce byla co nejlepší a aby, se, aby vycházela z toho principu upřímné spolupráce. A eh, samozřejmě ve chvíli, kdyby se někdo zdráhal a nechtěl eh, spolupracovat, já si myslím, že to v konečném důsledku nebude problém. Určitě se nám podaří najít nějaký, nějaké řešení. Děkuji. Já bohužel si myslím, že eh, nás čas eh, tlačí příliš, takže v tuto chvíli už bych vás poprosila, abyste ukončil. A kromě toho komise je opravdu zoufale, k tomu chce něco dodat, takže prosím, eh, prosím komise. Pane předsedo, hovoříme tady o upřímné spolupráci, takže velmi stručně. Já si myslím, že předsednictví že zareagovalo velmi dobrým způsobem na všechny ty otázky. Chci dodat ale jednu věc. My potřebujeme vaši podporu i vůči eh, národním parlamentům. Hovořila o tom paní Žolí. A já si myslím, že je opravdu skoro nemožné vyjádřit, jak důležitá je spolupráce se zástupci národních parlamentů, protože to je to, kde se to všechno odehrává. Proto je opravdu zcela zásadní, abyste byli v úzkém kontaktu s členy národních parlamentů, abyste opravdu dokázali získat podporu právě zástupců národních parlamentů, pane předsedo. Ano, mohu-li? Dovolte, abych se ještě vrátil k tomu poslednímu bodu. Eh, já jsem si myslel, že to řeknete. Já jsem k tomu chtěl také něco říct. Za prvé dovolte, abych poděkoval všem členům našeho výboru za jejich příspěvky. My jsme vždycky eh, podporovali EPPO, ale kritickým způsobem, protože jsme chtěli dosáhnout dobrého textu a viděli jsme, že ten text už přijela eh, větší, by, by, a ta, ten takový text by měl být přijat většinou členských států, ale to se nestane tak čisté jasná. Musíme eh, hodně přesvědčovat, vykonat hodně přesvědčovací práce a máme tady určité problémy. Musíme si uvědomit, kde jsme. Eh, Eh, slovenské předsednictví bylo velice otevřené tomuto tématu. Eh, podíváme se na ten text, eh, zareagujeme na něj, ale myslím si, že nemohlo jasněji zaznít, než tady zaznělo, jaké jsou otázky, jaké jsou pochyby, jaký je postoj členských států protože hlavně členské státy s tím mají potíže. A já jsem velice rád, že jsme o tom mohli takto otevřeně a upřímně diskutovat. To je jistě dobré. Tak bychom měli pracovat. Uvidíme, eh, kam se tedy odebereme, kam se odpíchneme. A já souhlasím s tím, co právě řekl zástupce komise. Musíme jasně eh, se podívat eh, zejména na ty členské státy, které se staví proti. Děkuji vám za angažovanosti, děkuji eh, zpravodaji i stínovým zpravodajům. A budeme samozřejmě i dále sledovat velice pozorně toto téma. Takže, kolegové, Teď se blížíme s našemu společnému slyšení s výborem pro ženy. Já tedy jenom počkám na eh, spolu předsedkyni, eh, která bude se mnou předseda tomuto slyšení dorazí za chvilinku, takže prosím pěkně neodcházejte.